potěšen, že tato zpráva je něčím, co tu máme, ale k čemu se budeme vracet i později. Děkuji vám, pane Galer. Děkuji vám za to, že jste uzavřel tuto rozpravu. Všichni vám děkujeme za vaši zprávu. Mám tu ještě další sdělení, než přejdeme dál. Od skupiny EPP jsem obdržela žádost o jmenování do parlamentního výboru pro výbor zemědělství a venkovského rozvoje paní Agnes Lebrun a do výboru pro zaměstnanost a sociální věci pan Filip Boulon. Petiční výbor pan Filip Boulon opět. Máte k tomuto nějaké výhrady? Výhrad není. E, tyto návrhy jsou tedy přijaty. A nyní můžeme při dalším obru na pořadu jednání a to je zpráva pana Ungureanu o strategii EU pro oblast Černého moře. A hned na začátek dostane slovo panu Ungureanu na čtyři minuty. Děkuji vám, paní e, předsedající. Přesně před třemi roky Evropský parlament podpořil synergii pro Černé moře. Byl to první krok ke koherentní politice v oblasti, která patří k těm nejcitlivějším v Evropě a byl to krok správným směrem. Černé moře je nyní e, široce tedy analyzováno a bývá chápáno jako prostor, v něm se setkávají naděje, hrozby a ambice politického, ekonomického i strategického typu. Politika v této oblasti eh, má být ještě dále rozvinutá. A náš parlament může hrát významnou úlohu v tom, aby se aktualizovaly správným způsobem naše politiky zaměřené na tuto oblast. To je také hlavní myšlenka mé eh, zprávy. Zahájil jsem práci společně s, mm, s kolegy, kteří mě podporovali, tedy z výboru pro zahraniční věci a kolegy z celého parlamentu. Tato zpráva je tedy o Černé moře. A proč potřebujeme strategii pro Černé moře? Někdo by mohl říct, že Černé moře je maličké. Ano, je malé. Ale pokud eh, se podíváme na tuto oblast strategicky, tak je Černé moře obrovské. A je tu ještě něco jiného. Černé moře je černější a černější. Ano, Skutečně po přistoupení Bulharska a Rumunska je částečně interním mořem eh, pro EU, ale rozvoj v dané oblasti je částečně nepředvídatelný, jsou tam různá napětí, která se akumulují, dochází k nedorozuměním Taková celková analýza eh, oblasti Černomoří nás vede k závěru, že negativní výzvy v této oblasti přetrvávají a navíc se ještě zintenzivňují. Je to například eh, válka z roku 2008 mezi Ruskem a Gruzií, pak tu jsou eh, zmrazené konflikty, zhoršuje se situace s demokracií na Ukrajině, v Rusku, a dochází k závažnému vývoji. Máme tam živé příklady různých nebezpečí eh, v této oblasti. Na základě nedávných výsledků působení EU v dané oblasti vidíme, eh, že výsledky jsou tedy smíšené. Náš politický přístup jako EU k Černému moři nemá dost monitorovacích mechanismů, hodnotících mechanismů, nejsme schopni dále monitorovat, poskytovat follow-up. Ehm, Černé moře by se mělo více ozývat v našich diskuzích. Financování pro Černé moře je fragmentováno a je složité. Paní předsedající, Měli bychom eh, budovat na eh, zásluhách eh, synergie pro Černé moře. Nová strategie EU pro Černé moře by měla vytvořit silnější politiku a měla by také vytvořit konkrétní nástroje. Dovolím si zmínit dvě doporučení. Za prvé, adekvátní finanční zdroje. Pokud EU chce hrát klíčovou úlohu v oblasti Černomoří, musí věnovat také adekvátní finanční zdroje a také lidské zdroje na rozmanitých rozpočtových řádkách. Rozpočtování je tedy zásadní. Za druhé, třeba vypracovat akční plán EU s jasným cílem a jasnými úkoly, včetně pravidelného setkávání na ministerské úrovni Eh, se eh, zástupci zemí, které hraničí s eh, Černým mořem. Neměli bychom ani přeceňovat, ani podceňovat žádný stát v dané oblasti. Je třeba zachovávat princip inkluzivity a regionální pohled. To znamená, že musíme začlenovat i Turecko a Rusko do této spolupráce ale spolu s nimi i všechny ostatní regionální partnery. Na závěr, eh, paní předsedající, poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky, byly velice pozitivní a eh, pomohly mi k vytvoření finální verze této zprávy. Myslím, že všichni se shodneme na tom, že Evropský parlament očekává od Evropské komise a od Rady, že tato zpráva bude převedena do reality tak, že Evropská unie tam bude mít v černomorské oblasti, v černomorském regionu strategickou úlohu. Děkuji vám, pane zpravodaji. Slovo má pan komisař File. Děkuji, paní předsedkyně, poslanci a poslankyně. Já jsem si vědom toho, že Černomorský region je prioritou pro Evropský parlament a pro Evropskou unii. Je to něco, co my musíme samozřejmě zrcadlit v našich politikách jeho velkou citlivost. Já chci poděkovat a poblahopřát panu eh, zpravodaji, pan Tránovi Nguranu, a to za tuto velmi obsažnou a eh, vyčerpávající zprávu. Jejíž doporučení jsou zajímavá a inovativní v mnoha oblastech od posledního rozšíření je Černé moře Evropským mořem, mořem Evropské unie. Máme vůči němu zodpovědnost stejně jako vůči všem eh, dalším eh, oblastem a povodím s nimiž sousedíme. A musíme se zhostit této odpovědnosti rozhodným způsobem. V rámci politiky sousedství máme již iniciativu, která se zaměřuje na tuto oblast. Je to takzvaná Black Sea Synergy, ale její implementace se ukázala být obtížnější, než jsme původně očekávali. Ne vše, co jsme chtěli, se setkalo s nadšením od všech eh, subjektů v regionu. A z tohoto důvodu parlament zvolil přístup, který vychází z podpory dialogu a z, to je podle mě ten správný přístup, který bychom měli dál rozvíjet. Ale tyto závazky mohou být důvěryhodné jedině v případě, kdy přinesou nějaké konkrétní, konkrétní prospěch obyvatelům regionu. Tudíž se zaměřujeme na rozvoj nové strategie Evropské unie vůči eh, Černému moři a to je náš nový závazek vůči tomuto regionu a členským státům, které do této oblasti spadají. Tím, že jim dáme plnou podporu při řešení eh, výzev a problémů, eh, které mají vazbu na jejich eh, zeměpisnou polohu. Chápeme také, že strategie pro černomorský region by neměla být nahrážkou stávajícího úsilí, to znamená právě té Black Sea Synergy, Spíše by to měl být ucelený rámec, který nám dá jisté nasměrování všech eh, různých evropských aktivit v této oblasti. Mohli bychom tak přeskoumat naše zájmy v tomto regionu, včetně strategických, politických a ekonomických zájmů. A mohli bychom také probrat, jak nejlépe je naplnit v praxi. Parlament identifikoval jednotlivé oblasti, v nichž by se tato strategie měla rozvíjet, jako je e, řízení, bezpečnost, energetika, doprava, životní prostředí, obchod, místní rozvoj a také sociální a lidský rozvoj. Rozvoj této strategie může být vhodnou příležitostí k tomu, abychom připojili také námořní dimenzi k těm aktivitám v tomto regionu a komise nyní připravuje ucelený balíček, který bude řešit iniciativy námořní politiky a řízení eh, přírodních zdrojů a také boj proti nelegálnímu rybolovu můžeme eh, se opírat o naše know-how z předchozích strategií, například strategii pro Baltský region a pro Dunajský region, protože Dunajská strategie eh, samozřejmě má eh, určité styčné body s tou černomorskou strategií. Ovšem jsme zároveň si vědomi i toho, že každý region má svá specifika. Musíme zajistit, aby všechny budoucí strategie byly přizpůsobeny svým sektorovým eh, charakteristikám, ekonomickým, sociálním, environmentálním, infrastrukturním, případně oblasti přírodních zdrojů. Paní předsedkyně, stín poslanci a poslankyně, rozvoj strategie Evropské unie pro oblast Černého moře eh, skýtá možnost učinit si přehled o úkolech, které před námi stojí ale také tak můžeme navázat eh, dlouhodobé kanály komunikace s našimi partnery, tak abychom zajistili hladkou implementaci. Musíme využít této eh, příležitosti k tomu, abychom konzultovali všechny zúčastněné strany, počínaje našimi partnery eh, v regionu. Ještě jednou chci konstatovat, že tuto zprávu vítáme a chceme využít jejich doporučení Eh, služba pro vnější činnost a příslušné služby komise budou vynakládat veškeré úsilí k přípravě strategie pro oblast Černého moře, u níž budeme usilovat o vaši podporu a podporu Rady. Děkuji, Děkuji mnohokrát a nyní máme tři příspěvky. Začíná pan Kazak, který bude hovořit jménem výboru pro znárodní obchod. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Chtěl bych poblahopřát panu Ungureanu a také zpravodaji za výbor INTE. Jsem rád, že naše pozměňovací návrhy byly vzaty v potaz. Jsem velice rád, že poté, co Rumunsko a Bulharsko se staly členy Evropské unie roku 2007, se Černé moře stalo mořem Evropské unie a vyžaduje, abychom pro ně vytvořili strategii. Jednak z finančního správního hlediska, ale také musíme zjistit lepší koordinaci a odpovědnost. Musíme vytvořit černomorskou strategii, která bude vycházet z konkrétních projektů. Musíme najít styčné body, jako je eh, infrastruktura, energetika, doprava, životní prostředí. Musíme zajistit trvalý udržitelný rozvoj dané oblasti. Musíme zajistit posílenou spolupráci na parlamentní úrovni, jednak na bilaterální úrovni, ale také v rámci parlamentního schromáždění je eh, pro ekonomickou spolupráci v Černém moři a VTO. Musíme vzít eh, v úvahu iniciativy dané oblasti. Děkuji. A nyní paní Tykau, prosím. Pane komisaři, Komise pro eh, výzkum a průmysl se zabývá evropskou legislativou a pozbuzuje dané země v daném regionu, aby se zabývaly otázkou energetiky. Evropská unie ve spolupráci s bankou EBRD a Evropskou investiční bankou je velice významná pro daný region. Dáváme důraz na energetickou bezpečnost. Například projekt jako Nabucco je nesmírně důležitý pro Evropskou unii. Dále se jedná o transhydranský plynovod, panevropský rybovo, eh, ropovod, dále eh, další propojovací plynovody. Ty jsou velice důležité pro daný region, protože vzájemné spolupráce mezi zeměmi musí být eh, zajištěna. Co se týče výzkumu a vývoje, to je velice důležité. Je důležité, abychom také posílili úlohu nevládních organizací a posílili veškeré projekty v této oblasti. Musíme provést eh, strategii v dané oblasti. Je zároveň také důležité, abychom je propojili s podunajskou strategií. Děkuji a nyní má slovo pan Boštinaur. Také na jednu minutu. Um, Paní předsedající, pane komisaři, význam Černomorské oblasti pro EU a pro dopravu, bezpečnost, životní prostředí, energetiku je zjevný. Důvod, proč evropská strategie pro tento region bude mít velmi pozitivní dopad v dané oblasti, a také pro celou EU. Výbor Regi je přesvědčen, že takováto strategie může přinést růst a udržitelný rozvoj pro region Černomoří, ale také je zapotřebí zajistit e, plnou účinnost takovéto strategie. A je třeba tedy spolupracovat s těmi, kdo jsou jak z řad EU, tak mimo EU. Je třeba koordinovat naše činnosti jak by mohla takováto koordinace existovat bez eh, spolupráce se všemi eh, zeměmi? Spolupráce neznamená jen Dunajskou strategii, která se stane jednou z velkých priorit maďarského předsednictví. Využívání integrovaného postupu a e, přeshraniční spolupráce by měla být podporována všude v této strategii, zejména pak, co se týče dopravy, energetiky a životního prostředí. Děkuji vám, pane Bostinaru, za politické skupiny. Začne pan Brok na dvě minuty. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Kolleginnen und Děkuji. Paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové. Chci poděkovat panu zpravodaji za skvěle odvedenou práci. Za to, že dal dohromady všechny tyto podněty, které přispějí k naší další práci. Nesmíme zapomínat, že strategii Černomorské oblasti nesmíme Eh, zaměňovat za východní partnerství nebo vztah k Rusku, eh, Turecku a tak dále, to není, nemá to nahradit tyto další politiky. Ale mně přijde velmi podnětné, že můžeme teď tyto podněty sjednotit a vytvořit tak společnou eh, linii, společný přístup, který pomůže těm jednotlivým zemím i lidem a který může sladit různé politické zájmy, nasměrovat je stejným směrem, i když někdy se může zdát, že si protiřečí. A tím pádem do budoucna možná některé tyto regiony budou eh, méně eh, volatilní, méně nebezpečné. A Tudíž já si myslím, že důležité je, stejně jako východní partnerství, abychom pracovali s našimi partnery, abychom těmto zemím poskytli určitou vyhlídku, určitou budoucnost, a, ale tyto přístupy bychom měli zároveň od sebe odlišit. Právě z těchto všech důvodů je středo je černomorská spolupráce v zájmu i všech dalších zemí, včetně Ruska, Turecka, i všech dalších zemí, které by se podílely na partnerství. A politicky a ekonomicky jsem přes, přesvědčen, že to upevní stabilitu jak eh, této oblasti, tak i celé Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pan Pasku. Dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Černé moře je bránou do Evropy či z ní ven a tak bychom se měli také chovat. Není to velmi vzdálené místo, které by mělo malý význam a mohli bychom o tom hovořit jen občas, když nás to napadne musíme nadále přidávat body do našeho programu a bude se to stát, stávat častěji, protože docházelo například k přerušování dodávek plynu nebo e, došlo k válce mezi Ruskem a e, Gruzií. Ale eh, pořád ještě nepřikládáme Černomorské oblasti dostatečný význam, nehledá všechny tyto jevy. E, Měli bychom se snažit více řešit tyto problémy už proto, že od roku 2007 Bulharsko a Rumunsko je také členem EU. Zdá se, e, že e, retrospektivně dokument, který byl sestaven e, ohledně Černého moře, snažili jsme se spíše zaplnit volná místa v preferencích EU, téměř přednost, přes noc. V roce 2008 tato iniciativa měla být sestavena lepším eh, způsobem a eh, měli bychom eh, být mnohem důslednější. Podle mého to jsou dva hlavní důvody. Je tu eh, zjevný eh, nezájem a nechuť ze strany členských států zabývat se rozhodným způsobem eh, touto oblastí. A v době, kdy je málo finančních prostředků, tato vůle ještě více klesá. Za druhé, synergie se zakládá na předpokladech, že země z tohoto regionu by měly být ochotné spolupracovat, nicméně ignorujeme prostý fakt, že tyto země fungují jinak než před 20 lety a tato oblast je velice komplexní eh, a jednotlivé státy mají svoji vlastní eh, identitu, svou vlastní charakteristiku. Možná v kontextu revize východního partnerství se věci zlepší. Děkuji vám, pane Pasku. Slovo má pan Weigl. Minuta a půl. Hvala, gospa předsednice, spoštovaný gospod komisař. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři. Zpráva, kterou vypracoval náš kolega Ungurianu, je velice kvalitní. Chtěl bych mu za ní poděkovat, protože se zabýváme tímto regionem, regionem, který je nesmírně diverzifikovaný. Jsou tam různé politické systémy, různé náboženství, je, různé státy, různé zájmy, také různá snaha být či nebýt členem Evropské unie, je velice bohatá na přírodní zdroje a tak dále. Ale ta situace pro nás je nová, je odlišná a je to dáno tím, že v tuto chvíli tam jsou tři členské státy Evropské unie, které jsou v tomto regionu. Černomorská oblast je pro nás nesmírně zajímavá jinak z geostrategického hlediska, což je předaná hodnota pro Evropskou unii a zároveň zde vznikají zcela zásadní rizika pro bezpečnost. Chtěl bych zdůraznit energetickou bezpečnost v tomto kontextu a chtěl bych zdůraznit trvalé udržitelné zdroje energie. Máme možnost ovlivnit situaci v daném regionu v těchto otázkách a musíme také rozvíjet partnerství a dobré vztahy s Ruskem. A pokud je to možné, tak bychom měli zajistit spolupráci ze strany všech členských států a dalších organizací a sítí, které působí v této oblasti. Také bychom chtěli zmínit občanské organizace, které se zaslouží naše uznání. Nepotřebujeme nějaké nové instituce. Musíme zajistit především větší politickou zaangažovanost, lepší finanční zdroje. Pane komisaři, doufám, že využijete tuto zprávu ve své práci. Děkuji a nyní má slovo pan Werner Schulz, prosím. Minutu 30. Komisar, liebe Kolleginnen und Kollegen, um... Paní uh, eh, předsedkyně, pane komisaři, kolegové, kolegyně. Je nesmírně důležité, aby se oblast Černého moře rozvíjela v kontextu stability. Máli se tak stát, musíme mít ucelený přístup. A to je právě to, co komise dělá a proto také moje skupina tuto strategii podporuje. My jsme si již přečetli jednotlivé návrhy, jednotlivé přístupy, návrh na uh, soudržnější občanskou společnost, podporu projektů, včetně malých projektů v rámci přeshraniční spolupráce. Ale kromě toho bychom si také přáli udržitelnou energetickou politiku, větší energetickou účinnost a vytváření akademie a sítí studentů. Ale jedna věc, která tu chybí, to je eh, nějaký ucelený přístup k infrastruktuře Nabucco a South Stream například. Co mi úplně uniká, je proč pečlivěji nemonitorujeme jednotlivé těžební věže v Černém moři, protože poté, co se stalo v Mexickém zálivu, je to povinnost. Děkuji a nyní pan Koval. Szanowni Państwo, e, panie komisarzu. Dámy a pánové, paní předsedkyně, pane komisaři, dokument, e, který tu před sebou máme, si zaslouží podporu a takže jménem naší skupiny mu mohu tuto podporu dát. E, Black sea Synergy by měla být přepracována, protože ne vše se nám podařilo převést do praxe. Proto si myslím, že hlavním úkolem komisaře Fileho je zjednat pořádek eh, v této oblasti Evropy, že naše politika sousedství je nejdůležitější a k tomu pak můžeme připojovat další elementy. A to by bylo potom předpokladem určité stability, například v energetice. Mohli bychom takto podpořit i Gruzii v jejich reformách. Takže nejprve bychom měli systematizovat všechny iniciativy v tomto regionu, aby byly efektivnější. Děkuji a nyní má slovo pan Campbell Bennerman. Paní předsedkyně, když se bavíme o Středomoří, eh, o moři, tak eh, musíme postupovat velice opatrně. Musíme postupovat opatrně i zde. Je to v podstatě oblast eh, blízká Rusku, v Sevastopolu také um, je základna, probíhala tam krymská vláka, také tam byla válka s Gruzií. Pokud by tam bylo přítomno na tom, možná by to mělo negativní dopad. Gruzie chce být, chtěla být nezávislá a v podstatě se chtěla obrátit proti Rusku. Dále je tam Turecko. Evropská unie se s ním pohrává, neustále mu nabíví, nabízí členství, ale víme, že Francie vždy zablokuje jejich přístup. Eh, má tam 4 eh, eh, území v Evropské unii. V podstatě by to mohlo vést ke zklamání extremistů a Černé moře je zcela zásadní také pro kaspické Eh, zdroje ropy a plynu. Stojanov. Slovo má pan Stojanov, jedna minuta. Благодаря, госпожо председател. Искам да се присъединя към повечето. Paní předsedající, chtěl bych se připojit k mnoha názorům, které zde již byly vyjádřeny. A poblahopřát zpravodaji k práci vykonané na této zprávě. Od starověku tato oblast má význam ekonomický i další pro eh, Evropu. Tuto úlohu hraje do posud. Proto je tak důležité, aby eh, strategie byla skutečně uplatňována. Eh, takovouto debatu jsme už vedli nedávno. Já bych teď rád zdůraznil to, co bylo zmíněno socialisty a chtěl bych podpořit návrh na vytvoření oddělené rozpočtové řádky. A proto volám Evropskou komisi k tomu, aby přistoupila ke krokům, opravdu k činům, a aby to, co my dnes říkáme na plenárním zasedání, bylo převedeno do skutečnosti. Děkuji paní Winkler. Pan Winkler, omlouvá se paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně, silný pane komisaři, kolegové, kolegyně. Já chci v první řadě poblahopřát panu Ungoránu za jeho iniciativu při přípravě eh, zprávy o Černém moři. A mohu také potvrdit eh, to, co řekli někteří předřečníci, kteří chtějí podpořit novou evropskou vizi eh, Černomorské oblasti tato oblast a toto moře se stalo vlastně vnitřním mořem Evropské unie a jeho geostrategický význam nelze e, rozhodně podceňovat vzhledem k různým demokratizačním procesům, které tam probíhají a dalším obchodním a energetickým procesům. A já myslím, že my z Evropské unie bychom měli mít přínos z této strategie. A abychom dosáhli tohoto cíle, musíme se spolehnout více na naše členské státy, které eh, patří do tohoto regionu, které musí, musíme ukázat více eh, vůči schopnosti a dynamismu. Aniž eh, se teď chci dotýkat záležitostí týkajících se procesu rozšíření, tak chci vyzvat všechny černomorské skeptiky, že jaký, jakékoliv zpomalení rozšiřování Evropské unie bude znamenat krok zprát, zpátky pro demokratický vývoj této oblasti. Co je v sázce, je středně a dlouhodobá stabilita s následky, které jsou těžko dohlednutelné a docenitelné. A tudíž můj závěr je, že potřebujeme eh, mít naše eh, vnitřní Černé moře, potřebujeme strategii pro tuto oblast a tato strategie by měla být vypracována Evropskou komisí na základě eh, i doporučení našeho pana zpravodaje a tento parlament by měl maximálně tuto strategii podpořit. Děkuji vám, pane Venkle. A nyní paní Kopa, minuta 30. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Bavíme se o nesmírně důležité zprávě v celá zásadním regionu, který je, je blízko Evropské unie, bavíme se o Černém moři. Je to oblast spolupráce, oblast evropských politik, čili je v zájmu všech, aby to byla mírová oblast, oblast stability a demokracie. Nějakou dobu již vytváříme politiku Černého moře, ale výsledky musíme zlepšit. Musíme udělat vše, abychom zapojili jednotlivé zainteresované strany, státy okolo Černého moře, musíme připravit také patřičný plán, který bude součástí evropské politiky sousedství a musíme zajistit stabilitu a bezpečnost v černomorské oblasti. To je zcela zásadní pro celou Evropu. Musíme mít sdílenou odpovědnost, co se týče předcházení eh, konfliktům, dále prosazování mírové strategie. Je to důležité pro Evropu, protože to má přeshraniční implikace pro Evropu. Musíme tedy zajistit, aby vznikl systém zákonnosti i v oblasti eh, dopravy. Musíme také připravit patřičný rozpočet pro Černomorskou oblast, aby celá oblast mohla být zmodernizována. To znamená, pomocí našich politik můžeme přiblížit celý region k Evropě a možná eh, do Evropské unie. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Valie. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Od roku 2007 jsme uznali význam Černomorské oblasti, jaký dopad má ovšem naše činnost, je to nevýznamné, nemáme žádné konkrétní výsledky. Musíme mít eh, finančně podložený akční plán, musíme si stanovit eh, určité standardy, musíme pojistit a zajistit také lepší spolupráci v naší černomorské strategii. Musíme posílit naše partnerství a pouze prostřednictvím konkrétních projektů můžeme překonat velice různorodé, složité zájmy v dané oblasti. Nesmíme mít fragmentovaný přístup v oblasti finanční pomoci. Máme nejrůznější finanční nástroje, musíme ovšem posilit naše viditelnost. To znamená, že bychom měli mít společný program a společné finanční nástroje pro tuto oblast. Měli bychom mít takové investiční

Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaři, důležité je, abychom zdůraznili, že černomorská oblast je strategicky významná pro Evropu a stala se také naším vnitřním mořem poté, co do EU vstoupilo Rumunsko s Bulharskem. Je třeba podporovat stabilitu, demokracii, je to v zájmu Evropy a i zemí v dané oblasti. Politika z roku 2007 ukázala, že bylo učiněno několik kroků, bylo, bylo dosaženo určitého úspěchu, nicméně mnoho věcí bylo spožděno, došlo k období, kdy se nedělo nic nebo e, došlo k neúspěchům. V roce 2008 například ministerská schůzka diskutovala o této politice. Tato politika ale skutečně se nezaměřila na ty ambiciozní cíle, které byly předem stanoveny. Nezbývá tedy, než abychom posílili tuto politiku abychom poskytovali více prostředků pro to, abychom mohli realizovat tyto politiky. Zpráva volá po integrované evropské strategii pro Černomoří, které tedy bude mít svou vlastní rozpočtovou řádku. A doprava, cestovní ruch, e, výbor pro dopravu a cestovní ruch podporují tuto myšlenku. Je to důležitá součást eh, naší politiky. Musíme být schopni přispívat k rozvoji černomorského regionu. To, co se děje eh, dnes, eh, není dostatečné. Děkuji, pan Krylov, minuta půl. Paní předsedající, po přistoupení Bulhorská Rumunská Černomorská oblast se stala sousedící oblastí. Je to strategický most eh, pro Kaspické moře a Střední Asii. Geopolitická a ekonomická důležitost stále narůstá a to kvůli eh, stabilitě, bezpečnosti a podobně. Proto EU by měla posílit svou přítomnost, definovat lépe své politiky a vytvořit eh, dlouhodobá řešení tamních problémů. Tamní země se chtějí účastnit v multilaterálních akcích. Nicméně jsou tam také eh, zamrzlé konflikty, eh, je tam otázka mm, bezpečnosti obchodování, nelegálního a další. Proto musíme tedy najít pragmatický zájem u všech zúčastněných stran, například se zabývat námořní bezpečností. Dochází tam ke stále většímu počtu nehod, eh, narůstá počet úmrtí v dané oblasti a to při námořní dopravě. Proto bychom se měli snažit snižovat počet těchto nehod a v rámci evropské integrované námořní politiky bychom toto měli zohlednit. Očekáváme, že se bude eh, eh, hlasovat také správně která se tímto bude zabývat. A to bude další základ k tomu, abychom mm, se lépe zaměřili a zvyšili naši úlohu v dané oblasti. Máme tu celou řadu mm, pokračujících projektů, jako například Ehm, pro eh, dopravu, dopravní spojení mezi černomorskými ehm, přístavy. Já děkuji, hm, děkuji všem, kdo podpořili mé pozměňovací návrhy. Děkuji, pan Civět. Jedna vrta. Joně Moza Děkuji. Když je řeč o oblasti Černého moře, je třeba říci, že není žádné jiné místo blízké Evropské unii, Eh, k němž by se schromažďovalo tolik různých konfliktních zájmů. Já eh, nemyslím, že bychom měli říkat, že jsme jediní, kdo mohou ty eh, konflikty vyřešit. Nemůžeme vyřešit třeba energetické problémy, pokud bude Rusko proti. Nemůžeme rozhodně vyřešit nějaké regionální konflikty. Ale to neznamená, že se o to nemáme snažit, že se máme vzdávat. Pokud jde o synergii, tak to je přidaná hodnota. Proč parlament nespolupracuje s dalšími regionálními organizacemi, jako je třeba parlamentní schromáždění eh, Černomorského regionu? Oni si přejí s námi spolupracovat, ale my si myslíme, že jsme příliš důležití, než abychom se k této spolupráci připojili. Měli bychom se na to zaměřit. Děkuji, pan Kutaš. Děkuji mnohokrát. Černomorská oblast je strategicky velice významná, ale neexistuje patřičná synergie, také financování se provádí prostřednictvím několika nástrojů, které nejsou koordinovány. Čili je důležité, abychom vytvořili strategii pro Černé moře. Také ji musíme přizpůsobit ostatním strategiím Evropské unie eh, v oblasti ekonomické, sociální a také v oblasti životního prostředí, dopravy, energetiky a dobré zprávy a demokracie. Je důležité, aby Nabuko zlepšil naši energetickou nezávislost. Tento projekt potřebuje naši podporu. Je důležité, abychom měli tedy společnou strategii. Děkuji a nyní se dostáváme postupu ke HDI. Budu muset vybrat řečníky, nemohu dát slovo všem. Na, jako první má slovo paní Savela, prosím, na minutu. Černomorská oblast je nesmírně důležitá z hlediska energetické bezpečnosti pro Evropu. Pane komisaři, je to zcela zásadní otázka projektu Nabuko. Nabuko může zajistit větší bezpečnost z energetického hlediska pro Evropu. A co se týče daného plynovodu, samotné cesty, to je velice důležitá, jak zdůraznil pan Barroso. Co to konkrétně znamená? Znamená to, že musíme vytvořit určitý časový eh, rámec, eh, časové termíny eh, a musíme si rozhodnout, zda tento projekt bude vůbec životaschopný nebo ne, jestli může fungovat. Nabuko je tedy velice důležitý projekt z energetického hlediska pro Evropu, musíme je propracovat velice podrobně, musíme si ujasnit, zda bude fungovat či ne. A mnohokrát děkuji a nyní pan Luan na jednu minutu. Ano, děkuji. Chci především poděkovat panu Onguranu za jeho zprávu. Je to vynikající zpráva, nesmírně důležitá z geopolitického a ekonomického pohledu. Tento region má obrovský důležitý potenciál pro eh, energetiku. Tento region tedy musí být zdůrazňován především ohledně energetické bezpečnosti EU. Nicméně slova EU zatím nebyla dostatečně jasná. A Nedosáhli jsme žádných výsledků. Doufám proto, že Evropská služba pro vnější činnost bude mít patřičné zdroje, jak lidské, tak finanční, aby uskutečnila eh, podmínky eh, do mm, partnerství v oblasti energetiky a dopravy. A musíme se zaměřit eh, na větší úlohu EU, dlouhodobou úlohu EU v této oblasti. Tím zároveň umožníme lepší rozvoj této oblasti. Slovo má pan Zeged, jedna minuta. Köszönöm a szót, eh, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. Magyar eh, képviselő... Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, jako maďarský poslanec bych chtěl také přispět do této diskuse, protože jednou z priorit maďarského předsednictví je číslo, které můžeme považovat také za součást této strategie. Máme plán pro regionální rozvoj, máme podunajskou strategii a ta může být důvěrhodná pouze v případě, pokud se otevřeme dalším regionálním strategiím. Za druhé, energetická bezpečnost je nesmírně důležitá pro Evropskou unii, pokud chceme zavést také stabilitu, mír do dané oblasti, musíme především učinit kroky v oblasti energetické bezpečnosti. Včera jsme slyšeli, že energetická bezpečnost je právě jednou z priorit maďarského předsednictví. Pan Van Nistelrooy. Pan Van Nistelrooy. Děkuji vám, paní předsedkyně. Černé moře je blízko. De facto je to součást Evropy. A když se na něj podíváme zorným úhlem energetiky, a já jsem jak ve výboru ITRE, tak eh, také eh, v regionálním výboru, tak je jasné, že musíme spolupracovat. A to se týká investic do projektu Nabuko, ale musíme mít stabilnější vztahy, aby to mohlo fungovat. Pan Barroso nám včera mm, předal výsledky z Turkmenistánu a Azerbajdžánu a přidanou hodnotou této strategie ta je, ta je naprosto nespochybnitelná diverzifikace energetických zdrojů je, a o tom jsem přesvědčen, něco, co musí být vnímáno v, šir, širším, v širším kontextu. A já chci poděkovat za tento velmi silný návrh. Ano. Jako poslední a prosím, mějte respekt pro řešnici, paní Vančila. Doamna președinta, Marea Neagră este importa. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Černé moře je velice důležité pro Evropskou unii. Eh, především ze strategického hlediska, ale také z ekonomického hlediska nabízí řadu příležitostí. Můžeme skutečně tento region dobře rozvíjet. Strategie pro Černé moře tak eh, přispěje ke zlepšení ekonomických eh, vztahů a spolupráce a také v oblasti výzkumu a vývoje, ale také v oblasti rozvoje ochrany Eh, přírodních zdrojů v daném regionu. Já si myslím, že Evropská unie musí podpořit eh, země okolo Černého moře, aby ochránili své přírodní zdroje z ekologického hlediska, aby zlepšili kvalitu života ve svých zemích a aby také došlo ke zlepšení partnerství. Ukončíme postup Catch the Eye. Omlouvám se těm, kdo neměli příležitost promluvit a předávám slovo panu Filemu. Thank you, madam Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych zmínil pouze tři poznámky. Za prvé, jak již jsem říkal na úvodu naší rozpravy, ocenil jsem um, tuto zprávu pro Černé moře. Za druhé, ehm, prokázalo se v naší diskusi, jak je tato oblast důležitá. A tato důležitost je také sdělena ESVČ, komisí, a třetí poznámka, těším se na další spolupráci s Evropským parlamentem v oblasti černomorské strategie a také její implementaci. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane komisaři. A na, závor, na závěr bych dal <laughs> slovo zpravodaji a prosím všechny poslance, aby jeho příspěvek vyslechli. Um, Děkuji vám, paní předsedkyně. A mám štěstí, že se mohu vyjádřit stručně, nejenom protože je tu takový hluk ale také proto, že se mi poštěstilo získat podporu z obou stran politického spektra od obou velkých skupin. Jak pan Brok zdůraznil ve svém skvělém projevu, tak ta zpráva, o níž eh, se chystáme hlasovat v dnešní den, je vynikajícím příkladem spolupráce mezi skupinami v tomto parlamentu. Musím poděkovat panu Pašku, který velmi pomáhal při zprostředkování a podpoře této zprávy. Nebudu jmenovat další jména, protože by to nebylo eh, uctivé vůči tolika lidem, kteří tuto zprávu podpořili, kteří si uvědomili význam Černomorské oblasti a její křehkosti a potřeby postupovat velmi opatrně při formulaci politiky. Dále klíčové, tu zazněly klíčové poznámky ohledně významu projektu Nabuko o jeho hodnotě. A chci poděkovat na neposlední řadě také panu komisaři Filemu za všechny, všechno, co řekl, za, zvláště za to, že zmínil tu námořní dimenzi, kterou komise v současné době dává dohromady, připravuje, tak, aby vznikla ta vazba mezi černomorskou strategií také a dunajskou strategií. Velice vám děkuji. Děkuji vám, pane zpravodaji, za vaši odvahu, že jste promluvil v tomto hluku. Ehm, na chviličku přerušujeme schůzi, budou pokračovat hlasování.